Dear colleagues, please. pojďme začít naše mimořádné zasedání. Nejprve přijmeme pořad jednání. Děkuji vám. Kromě toho se vás ptám, jestli můžeme schválit zápis ze zasedání, která se konala v listopadu tohoto roku, v listopadu 2017. Ano, to taktéž schvalujeme a nyní se dostáváme dál k bodům 4 a 5. Obě zprávy pojmeme najednou. Je to tedy součást bankovního balíčku. Jak víte, rozhodli jsme se, že tedy dnes budeme prezentovat čtyři zprávy, dvě od Gunara Hekmarka a dvě od Petra Simona. Děkuji oběma zpravodajům za veškerou jejich snahu a domnívám se, že tady ví, Zahajujeme diskuzi na základě, velmi, dv, na základě dvou velmi vydařených textů, zpráv a doufám, že tedy budeme moci pokročit dál s dostatečnou péčí, ale také s dostatečnou rychlostí. Tak, abychom zachovali v naší práci dobrý rytmus, dobré tempo, abychom tady mohli včas přijmout naše stanovisko a abychom zároveň měli tedy dost času na diskuzi s radou, která, jak víte, pokračuje ve své práci na podbalíčku, pokud to můžeme takto nazvat. Začneme tedy mrelem a dalšími s tím spjatými otázkami, to znamená dvěma zprávami Gunara Hockmarka a slovo má Gunar, prosím. Děkuji. A děkuji všem těm, kteří k tomu doposud přispěli. Rád bych řekl dvě hlavní věci. Protože to jsou věci, které se důležitější, důležitější než cokoliv ostatního eh, v této zprávě. Za prvé potřebujeme stabilní a dynamické banky zároveň. To znamená, že musíme zaručit stabilitu ale zároveň musíme zajistit, že tak učiníme způsobem, který bude nakloněn investicím v Evropě, který je bude podporovat, protože jinak bychom v podstatě přispěli k tomu, že vznikne další finanční investice eh, a proto tedy obě věci musíme pojímat paralelně a snažit se o obě dvě. O obě dvě. A druhá věc, je pro mě jako pro zpravodaje směrnice o zdravných postupech a řešení krize bank eh, důležitá za prvé dvě dimenze. První věc. Pokud se banka dostane do potíží, tak je důležité, aby si všichni uvědomili, jak je potřeba s tím naložit, že tedy za její ztráty nemusí platit daňoví poplatníci. Byť uh, pokud to tedy nebude eh, v nějaké mořádné situaci. To znamená, že my musíme jasně stanovit, vidím, eh, že vám se ten revitalizační, nebo ta obnova kapitalismu líbí. Já vím, že tedy toto vyhrajeme. To je první věc. Musíme oživit kapitalismus a za druhé musíme zajistit eh, tržní disciplínu na základě BRRD. To znamená, že nejenom eh, využijeme nástrojů, eh, jako je Berlín. Nejde jenom o to, že tedy usnadníme ozdravování bank, ale zároveň musíme zajistit, aby to, že všichni budou vědět, že pokud budou investovat do banky, vystavují se zároveň riziku. Já si myslím, že to jsou tedy ty dvě nejdůležitější věci v souvislosti s BRRD z dlouhodobého hlediska. Já si myslím, že naše hospodářství a finanční sektor se toto v tuto chvíli učí. Může to trvat ještě určitou dobu. To je na snadě, pokud se podíváme na složité e, okolnosti, ke kterým v minulých letech došlo. Ale to je věc, kterou si každá banka v obtížné situaci musí uvědomit a musí si to také uvědomit příslušné orgány. To znamená, že to jsou ty dvě nejdůležitější věci. Pro mě bylo také důležité eh, zajistit to, že když zavádíme celkovou kapacitu pro absorpci ztrát, tak eh, a podřízený dluh, tak eh, si zároveň musíme uvědomit, že veškeré dluhy v bance mohou přispět eh, eh, ke splacení dluhu, pokud to z toho není explicitně vyňato na základě nejrůznějších zákonů. To znamená, že potřebujeme vyslat jasný signál směrem k trhu v tomto smyslu. A proto jsem tedy zavedl TILAK, celkovou kapacitu pro absorpci ztrát a tím chci tedy zachovat dynamiku, stabilitu a zároveň zajistit, že dobře kapitalizované instituce nebudou nijak penalizovány tím, že by tady museli přijímat další požadavky na vlastní kapitál, aby splnili požadavky MRAL. Pokud někdo má vyšší Uh, úroveň vlastního kapitálu, tak by za to neměl být uh, trestán a neměl by přijímat další kapitál. Na, poto, to by potom byly špatné pobídky. A v podstatě by to vedlo k tomu, že uh, by si banky svůj kapitál nenavyšovaly. To znamená, že pro nás eh, je tedy nejlepší, abychom zajistili stabilitu, eh, když banky mají tedy vyšší úroveň kapitálu, než eh, je jejich povinnost. A kromě toho tady zavádíme další ustanovení, to se týká článku 72b, to je to technické propojení, které musíme zajistit. A sice jde o to, že se musíme postarat o ty, kteří tedy eh, využili veškeré legislativy, která je na tomto poli platné, ten podřízený dluh nes, eh, nesmí být vyšší než požadavky týlak. To znamená, že můžete mít mrel a záleží na příslušných orgánech jak to definují, ale úroveň týlaku nesmí být vyšší. Eh, pardon, podřízený dluh nesmí být vyšší než týlak. A kromě toho musíme zajistit, že malé instituce eh, nebudou muset mít zvláštní uh, úroveň MREL. To vedlo k diskuzím Eh, komise tady změnila to moratorium z pěti dní na dva. A protože to bylo předmětem dlouhé diskuze, rád bych to krátce vysvětlil. Za prvé, pokud eh, uvalíte na instituci moratorium, tak je to jasný signál směrem k trhu, že tady je problém, že ta banka má problém. Pokud to moratorium je dlouhé, tak čím delší bude, tím větší problém vznikne, pokud jde o kredibilitu, důvěryhodnost. A svým způsobem to můžeme říct takto jednoduše. Pokud příslušné orgány nejsou schopny během dvou dnů posoudit, jaký je tu problém, tak trh sám ukáže, že tu problém je. A ta, tu banku to v podstatě bude stát eh, její existenci. Já jsem slyšel argument, že je na to potřeba dva, více dní než dva ale my si eh, musíme uvědomit, že jsme zavedli BRRD, která poskytuje jasnou cestovní mapu na záchranu a ozdravné postupy v bankách. Nedávno jsme přijali legislativu, která se týká hierarchie a i zde je jasně popsána rychlá cesta, jak naložit s bankou, která má problémy. BRRD máme požadavky, ty, které se týkají e, plánů na řešení krize bank. To znamená, to je ta cestovní mapa, podle které musíme postupovat. A kromě toho tady zavádíme podřízený dluh prostřednictvím TILAKu. A já si myslím, že všechny tyto věci ve své vzájemné kombinaci společně s legislativou o kapitálových požadavcích e, to nestěžují. E, je, není těžší zhodnotit, jestli ta banka má vážný problém nebo ne. Příslušné orgány díky tomu mají velmi jednoduchý nástroj díky němuž mohou eh, s tou situací naložit. Eh, já jsem otevřen diskuzi. Není to jednoznačně dáno, že to mají být dva dny, ale musíme být velmi opatrní, pokud budeme tedy rozšiřovat nebo prodlužovat to období moratoria, protože čím delší je to období, tak tím větší je risk, že tedy operace bude úspěšná, ale kapit- eh, pacient přesto zemře. To znamená, že my musíme dát jasně najevo, že tady musí být nějaká rychlá cestovní mapa, rychlý postup, kterého se bude každý příslušný orgán držet, pokud se nějaká banka dostane do problému. Můj návrh tedy zní tak, že tady zavádíme TILAK a to způsobem, eh, tak abychom ne, eh, neohrozili dobré věci z BRRD. Snažíme se zajistit stabilitu, ale zároveň Eh, dynamiku v hospodářství a v finančním sektoru a kromě toho eh, se snažíme dát k dispozici jasnou cestovní mapu pro všechny příslušné orgány. To je eh, možné díky tomu rychlému postupu na základě hierarchie. To znamená, že to jsou dvě třetiny toho bankovního balíčku. My už jsme to první období tady ukončili a já se velmi těším na vaše názory, milí kolegové. A Těším se na jednání se všemi stínovými zpravodaji a dalšími, které to bude zajímat a jsem přesvědčen, že se nám podaří dosáhnout velmi kvalitní legislativy eh, týkající se těchto dvou legislativních návrhů. Děkuji vám. Zároveň bych chtěl říct, že se také těším na spolupráci s panem Zímerem. Ano. Myslím, že to je oboustranné těšení. Děkuji za velmi dobré úvodní slovo. A teď stínový zpravodajové. Pan Singh Pereira je první, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za spoždění, byl jsem na jiném jednání. A chtěl bych říct, že samozřejmě víme, proč tady jsme. Co nás sem dnes přivádí, je to revize směrnice o ozdravení e, bank a řešení těchto záležitostí. Je to velmi důležité téma, zásadní téma pro evropský bankovní systém. Mé hodnocení je takové, že ten obecný rámec PRD zůstává rozumný a cílem je teď vlastně do toho začlenit mezinárodní normy, e, takzvané e, tilaky, standardy tilak, e, do, zapracovat je do stávajícího MREL komise e, se také zabývá některými praktickými problémy, které tady jsou. Je to konkrétně uplatňování článku 55 ohledně toho uznávání, smluvního uznávání. Já bych chtěl nejprve přivítat tento celý balíček od komise e, konkrétně návrh, ty dva návrhy, které tady dnes řešíme. Obecně řečeno, my e, musíme říct, že nám vyhovuje návrh komise, i když některé poměrně zásadní zlepšení by tady bylo na místě. A chci také e, panu Otmarovi zpravodajovi poděkovat, protože jeho návrh práce je pro nás dobrým základem pro další E, práci na tom dokumentu. Takže to je jenom takový úvodní e, dojem a dovolte dvě e, připomínky. Nejprve se jedná o dvě věci, které pro mě jsou zásadní. Za prvé kalibrace požadavků MREL a za druhé otázka těch přechodných ustanovení pro MREL. K té kalibraci. Tady bych chtěl říct, že ta musí být velmi rozumně, pečlivě definována, eh, aby odolnost bank byla posílena a aby byla posílena rovněž finanční stabilita a zároveň, aby banky zůstaly schopné eh, financovat své projekty. A z tohoto důvodu je zásadní, aby MREL nebyl překalibrován a instituce, aby eh, se nemuseli vyrovnávat s eh, mrelem, který by byl nepřiměřený těm eh, situacím. A ještě k kalibraci. Eh, já jsem viděl, že v té závěrečné zprávě k MRELu je řečeno, že dejme tomu družstevní banky a další banky, které mají omezené finanční zdroje, tak musí být identifikovány jako e, organismy, které by obtížně mohly e, splňovat požadavky MRELu. To musíme mít na zřeteli a musíme na to myslet, až budeme kalibrovat MREL. A teď ještě k tomu přechodnému období požadavku na MREL. Měli bychom tady takové přechodné období mít, jak navrhuje centrální banka a samozřejmě e, progresivní a hladké zavadění MRELu eh, je zásadní, protože eh, zase pro banky může být problémem v krátkodobém horizontu si opatřit velké zdroje. Bylo by tedy eh, užitečné harmonizovat minimální přechodná období pro compliance s MREL a také zajistit delší úseky časové pro některé konkrétní případy. Návrh komise těch dvou e, nástrojů moratoria, jak už bylo zmíněno, e, to znamená to pětidenní preventivní moratorium, e, tak říká se, že takovéto zavedení preventivního moratoria může být někdy kontraproduktivní, protože může narušit důvěru a e, může, dejme tomu, i přispět k akceleraci pádu banky. Já jsem viděl, že e, zpravodaj e, to, tu délku těch dvou nástrojů změnil, snížil na dva dny, to vypadá docela rozumně. A já si myslím, že se budeme muset k tomu tématu ještě do budoucna vrátit trochu podrobněji. A teď jsou tady ještě nějaké další důležité věci který se, které se týkají vlastně té eh, eligibility MRELu. Neměli bychom jít dál, než jde eh, TILAK, eh, to je ten základní postoj. Jinak to vnímám podobně jako zpravodaj. Chtěl bych také říct, že souhlasím se zpravodajem ohledně toho zajištění těch eh, předchozích eh, eh, postupů, to znamená grandfathering issues a subordinace, ta by měla představovat obecný požadavek pro globální systematické instituce a a zase by se, mělo, by se to mělo tedy týkat pouze těch částek, které jsou opravdu nutné pro řešení e, rizik. E, další věci, které se budou týkat mrelu, jako e, ty postupy, pokyny a tak dále, tím se budeme zabývat později, takže teď o tom hovořit nemusím. Pak jsou to také otázky vkladů, veřejných entit. Musíme dbát na to, aby nedocházelo k úniku finančních prostředků z eh, daňových poplatníků. Samozřejmě Toto je téma, které bude předmětem několika e, rozprav a zazní různé hlasy, ale měli bychom se snažit dospět k řešení, které by bylo efektivní, které by opravdu zaručilo finanční stabilitu a e, stabilitu veřejných zdrojů. A já se hodně těším na spolupráci se zpravodajem v budoucím období. Děkuji a za EKR pan Fox místo pana Kamala. Děkuji, pane předsedo. Sajka eh, se omlouvá, že dnes eh, zde s námi nemůže být večer. Rád bych poděkoval panu eh, zpravodaji za jeho návrh zprávy, který vítá. A dále píše. Naše frakce zejména podporuje uh, upozměňovací návrhy k kritériům přizpůsobitelnosti MREL které se vyhnou dědickým doložkám všechny, všechna příslušná ustanovení by měla být eh, zjeděna pro daný instrument. ECR je pro eh, v, ta v moratoria. Eh, vážíme se, vážíme si moratorii, nebo tedy moratorii před Eh, v řešením krize podniku, ale eh, rozšířit jej na eh, rámec dvou dnů až na šest dnů podle protokolu ISTA by mělo zásadní dopady na ekonomiku, finanční stabilitu a důvěru trhu. Eh, žádné posouzení dopadu nebylo eh, provedeno u těchto změn eh, vzhledem k globálním standardům. Z, od několika zainteresovaných stran víme, že to ovlivní jejich úroveň investic v EU e vzhledem k rizikům, Mm, toho, že nebudou schopné stáhnout své eh, investice po určité eh, době. Proč by investovali eh, v EU, když na jiných trzích je to zádržné jenom dva dny? Proto jsme pro dvoudenní zadržení a mm, proto, aby národní regulátoři mohli to v výjimečných podmínkách prodloužit. Chápu, co navrhuje zpravodaj, pokud jde o úroveň v podřízenosti eh, dluhu eh, z druhé úrovně eh, MREL, tak tak jej vyzývám, aby to ještě jednou zvážil. Stanovit limitu tak, limit tak, aby nebyla žádná flexibilita a neumožní národním orgánům tuto hladinu připravit, tedy po, přizpůsobit podle daných národních požadavků. Podám Eh, ještě pozměňovací návrhy eh, k tomuto. Jsem eh, také velice pro ten přiměřený přístup. Takové menší banky nebyly přetížené s týmiž požadavky, stejně jako tedy stejnými jako pro mnohem složitější banky. My jsme eh, říkali, že požadavky pro menší banky jsou eh, nadměrné a nepřiměřené a rád eh, to dále rozpracuji. Jsme také skeptičtí ohledně pokynu k MREL a jsme pro vymazání tohoto konceptu podle doporučení ECB. E Eh, snížilo by to právní eh, v jistotu, totiž a rád eh, si vyslechnu názory kolegu k tomuto. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za Alde. Lidé Věrniky. Vážené kolegyně a kolegové, eh, od pana Kornie bych tady chtěla předat několik informací. Nejprve eh, děkuje za eh, tento návrh. Je tady několik výrazných a důležitých změn k lepšímu. Eh, prostřednictvím MRL by se eh, řešilo, eh, by se řešili případ od případu a nešlo by se nad rámec tylaku, což je dobré řešení a myslím, že to také zohledňuje to, co jsme uh, už vícekrát řekli a uh, co jsme také prostřednictvím místopředsedy uh, říkali o rizicích kalibráže. Eh, mám několik dotazů. Eh, a jaký je význam MRL uvnitř eh, Evropské unie. Bankovní unie musí být vnímána jako jednotná jurisdikce, to znamená jediný MRL a ne vnitřní MRL v jedné, stá, v jedné stejné entity. Takže je třeba toto Eh, zohlednit a eh, mít tady pouze jeden jediný eh, mechanismus pro řešení. Za druhé, mám určité, určitou nejistotu ohledně pozměňovacího návrhu 20, znovu zavedení takzvaného safe harbor. Myslím si, že je zapotřebí aby eh, vše bylo naprosto eh, transparentní a aby tady některé banky nebyly eh, vlastně rukoj, si nebrali rukojmí v dalších státech, kde působí. Spravodaj rovněž přichází s některými vysvětleními, které vítám. Ovšem je zapotřebí, aby nám komise ještě některé věci eh, vyjasnila, protože ne vše je jednoznačné. Děkuji a za zelené. Ne, omlouvám se, říká předseda GUE, pan Schiederdein. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, milí kolegové, za pozornost. Rád bych poděkoval panu zpravodaji a rád bych také využil příležitosti, které využil i on a rád bych tento záměr zařadil politicky. Já nevím, jestli máte pra- pravdu v tom, že musíte oživovat kapitalismus. Já jako zástupce levize, levice mám pocit, že je tedy kapitalismus živý, ale myslím si, že tato zpráva umožní spojit politickou diskuzi a my jako poslanci Evropského parlamentu se také tedy musíme zabývat technickými detaily v rámci bankovního pelíčku. Musíme tedy spojit politickou diskuzi s těmito technickými záležitostmi. Já jsem byl některými Eh, věc mi překvapen. No určitě to souvisí s propuknutím finanční krize před několika lety. Musím říct, že minulý týden na eh, zasedání Ekonu se tady odehrála věc, která to ještě podtrhuje. My jsme měli zasedání eh, se, s předsedou Eurogrupy, panem Tysenblomem, a měla, měl jsem pocit, že on tedy krátce pod, předtím, než ukončil svoje působení ve funkci, řekl, že v průběhu e, záchrany Řecka se udělaly chyby, takto e, tedy jeho výpověď vyzněla, ale pokud jsem tomu správně porozuměl, tak e, ta hlavní chyba spočívala v tom, že tady tedy byl, že tu byl bailout, to znamená záchrana bank. A my tady zavádíme nástroj bail-in, to znamená kap- Eh, splácení dluhů, eh, rekapitalizace dluhů, tak by to nebylo na daňových poplatnících. Já si myslím, pane Hekmarku, že na tomto místě by tedy měla začít politická diskuze. Já si nemyslím, že jsme těm požadavkům už dostali. Mám pochybnosti především o tom, jestli ty navrhované nástroje TILAC a MREL budou v praxi fungovat tak, jak je tady popsáno. Já bych se skoro domníval, že z hlediska levice eh, by eh, bylo jednodušší posílit eh, rozměr vlastního kapitálu. Zároveň se domnívám, že v tomto parlamentu bychom pro takový návrh nenašli většinu a proto tedy nabízím, že v budoucnu se budu konstruktivně podílet na dalších jednáních. Nepochybně tedy eh, budeme moci hovořit z politického hlediska kriticky, ale na druhé straně se budeme muset zabývat technickými detaily tak abychom to celé posunuli dál. V našich pozměňovacích návrzích se budeme snažit o e, vylepšení, která podle našeho názoru zvýší právní jistotu, tak aby ten bail-in, ta rekapitalizace z vnitřních zdrojů byla vůbec možná aniž by to museli v posledku platit daňoví poplatníci. Nyní konkrétněji. Číslo jedna. Kalibrace MREL. O tom už byla řeč. My se eh, přimlouváme eh, za to, aby tedy ne, to nebylo eh, placeno z prostředků daňových poplatníků, to je tedy článek 75 BRRD, kompenzace z veřejných prostředků. Já si myslím, že tady by to tedy měl být částečný bailout, Eh, tady eh, musím tedy říci, že váš návrh číslo 12 eh, neschvalujeme. Další věc. Omezení kompetencí příslušných orgánů. Byla řeč o tom, že MREL by neměly být vyšší než týlak. Já si myslím, že orgány by kromě toho měly mít možnost v se v individuálním případě rozhodnout jinak a MREL i jiné nástroje přizpůsobit. Další věc, která už tu taktéž zazněla a o které bych se také rád zmínil. Naše eh, pozice je také jiná, pokud jde o pokyny k MREL. Podle, pokud vím, tak se jedná čistě o doporučení pro příslušné orgány, ale není jasně řečeno, jestli se mají uvalovat sankce. Další věc. Eh, kapitalizace z obezřetnosti, já mám pocit, že tady v podstatě eh, se to přeměňuje na eh, opt-out bail-in a to by vedlo k tomu, že by banky zase byly zachraňovány prostředky daňových poplatníků a to je to, čemu se chceme vyhnout. A poslední obsahová záležitost, to se týká článku 55, konkrétně výjimek v odstavci 2. Podle našeho názoru je to tak, že ty požadavky formulované v článku 55 jsou pro eh, rekapitalizaci z vnitřních zdrojů naprosto zásadní, nicméně v odstavci 2 jsou uvedeny výjimky, které jsou nepřijatelné. My si umíme maximálně představit to, že by to platilo pro instituce, které nejsou z globálního hlediska systémově významné. Já bych se chtěl ještě jednou vyjádřit vyjádřit eh, k tomu, co říkal pan Tysonblum, ale také k tomu, co říkal pan Schäuble, který hovořil o opatřeních na snížení rizika v souvislosti s bankovních krizí a domnívám se, že to je přesně to, pokud to mám schrnout, co my jako levice požadujeme. My tedy se díky našim pozměňovacím návrhům snažíme o to, aby do, eh, byla tady eh, tady vyšší ochrana v, poz, eh, v, v eh, daňových poplatníků, veřejných financí a v tomto smyslu nám jde také o právní jistotu. Při eh, koncepci těchto právních nástrojů chceme chránit daňové poplatníků, protože, jak už bylo úvodem řečeno, jednodušší cesta by byla, kdybychom zvýšili povinnou míru vlastního kapitálu. A v tomto smyslu vám děkuji a těším se na další spolupráci. Thank you very much. Uh, for the greens. Uh, děkuji za zelené. Ernest Urtasum. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, eh, pane zpravodaj, eh, za návrhy. Eh, my se velice těšíme na spolupráci na zasedání sněmových zpravodajů. Jako zelení vítáme zavedení týlaku do evropské legislativy BRD, stejně tak jako SRM, a také zavedení s panem zpravodajem souhlasíme v řadě eh, ohledů. Chceme eh, zajistit rovnováhu mezi snížením rizika a rozložením rizika. A proto eh, chceme opravdu účinně omezit rizika v evropských bankách. Díky tomuto vidíme, že pan zpravodaj je víceméně eh, v linii Evropské komise. Pokud je o ty nové prvky, tak nejsme eh, přesvědčeni o eh, snížení toho, v té periody z pěti na dva dny moratoria. My si myslíme, že je třeba mít více času na řádnou implementaci těch intervenčních opatření. Také osvěžit, nebo o, o, o, chceme vyjmout vklady malých a středních podniků z toho Potom eh, eh, ten eh, princip, že žádný věřitel na to nesmí být hůř než ostatní, musí být zachována. Také vítáme princip z pozměňovacího návrhu 9 k ochraně spotřebitelů, a to s vámi také budeme sdílet, ale myslíme si, že je možné jít ještě dál a také vyhýbat se střetům zájmu Eh, sledovat zveřejňování těch instrumentů pro rekapitalizaci vnitřních zdrojů a tak dále. Eh, během naší eh, práce budeme se také chtít dovědět o zkušenostech z nedávné implementace v případě Banko Populáre a také v dalších italských bankách. Jedna z věcí, které nám dělají starosti je, jsou ty překážky pro řešení krizí. U Banko Populáre jsme měli zkušenost, Eh, že ten eh, seznam těch eh, dluhů, které se, ze kterých se dala provést rekapitalizace z vnitřních zdrojů, nebyl k dispozici. A chceme tedy, aby seznam takovýchto dluhů byl součástí plánu na řešení krize a musí být k dispozici maximálně do 24 hodin. Články 15, 16 a 17 by také mohly být aktualizovány tak, aby to, když nebudou splněny, budou, bude to překážka pro vyřešení krize. Další část, eh, kterou je třeba zlepšit, je eh, eh, zlepšit a vyjasnit ty plány a pravomoci pro včasný zásah. To jsme probírali s paní Nojlo v posledních měsících. Myslíme si, že články 6 a 7 ještě lze vylepšit a mm, upravit tak, aby přesněji stanovili povinnosti, které budou muset jednotlivé banky časově plnit. A také si myslíme, že je třeba stanovit přísný časový rámec, kdy je třeba spustit ta opatření včasné intervence. Pokud ten rámec podle článku 33 Eh, nebude eh, mm, splněn podle eh, BRRD SRM. Myslím si, že tam máme jednoznačné ponaučení z Banko Popular. Za třetí, myslím, že také můžeme se bavit o tom spouštěcím mechanismu, pro, pokud jde tedy o to kritérium selhávající nebo pravděpodobně směřující k selhání a potom je tady kritérium veřejného eh, zájmu posuzovaného úřady, eh, zejména pokud eh, jde o národní banky, tak vidíme, že to posuzení národních zájmů, tedy veřejných zájmů neobsahovalo použití peněz daňových poplatníků. Když se posuzovaly insolvence řešené podle vnitrostátního práva. Tam si myslím, že tady by to mělo být také sladěno. Potom tradiční linie naší frakce e, je také, že máme e, problém s e, zneužitím preventivní rekapitalizace a můžete očekávat po zněvací návrhy na odnětí tohoto nástroje. Potom pokud je o posílení MRL a TILAKu, tak bych závěrem řekl, že celkový smysl toho textu, který stanoví maximální harmonizaci k pro Tilak a Emerald, kdy se říká, že tady to nepřekročí, ale tak my si myslíme, že by to mělo být nahrazeno nějakým minimálním odůvodněním. A sice, že by to tedy mělo být, mělo být alespoň. Protože by to nebylo eh, v eh, souladu s naší frakce. Potom eh, snížení toho minimálního požadávku na vlastní prostředky a způsobila, způsobila pasiva, hm, to by mohlo být rozšířeno i na další instituce na instituce, které podle článku 6 nejsou eh, eh, méně eh, významné. Potom máme také problém s těmi pokyny. Chceme nějaký harmonogram, do kdy je třeba je dodržet. V určitém mm, fázi se z nich musí stát tvrdé požadavky, protože ne, to je naprosto nesmyslné ustanovení a, takovou, a takto je třeba upravit text naplň, ne, ne, mm, když nějaký subjekt nesplní týl akt amero, tak to má být zásadní překážka pro uh, uh, řešitelnost krize, eh, pokud jde o, o, o články 17 a 18. Máme několik pozměňovacích návrhů a budeme se těšit na konstruktivní spolupráci s panem zpravodajem. Děkuji. Děkuji vám. Některé frakce se chystají k velkému objemu práce. Ale teď si musíme zase uvědomit, že se nejedná o revizi celého textu. Ano, pane předsedo, ale prostě máme právo se na ty věci podívat, mluvit o nich. To by bylo něco nového, že by tady předseda omezoval kapacitu E, předkládání pozměňovacích návrhů. Ne, teoreticky to může e, být e, důležité hovořit i o rozsahu, ale chci tady připomenout, že se jedná o něco jiného než revizi celého textu, tak jak ji komise plánuje na příští rok. Marko je další. Děkuji, pane předsedo. I já bych se eh, rád obrátil ke zpravodajovi, poděkoval za odvedenou práci. Doufám, že eh, bude moci efektivně spolupracovat. Budu stručný, protože bude možná eh, příležitost eh, nepochybně eh, podrobně to všechno probrat. Obecně řečeno, a omlouvám se, že to musím připomínat, jednalo se o strukturální reformu bank, to je zpráva, kterou jsme odložili, to je přitom důležitá záležitost. Tam opravdu šlo o ochranu střádalů, o ochranu jednotlivých eh, eh, prostě mm, aktérů, protože takovýchto různých norem eh, to eh, trošičku ztrácí eh, smysl. To, co jsme měli rozpracované a to, že to komise stahla, je škoda. Budeme to během další cyklické krize nepochybně potřebovat. A teď k tomu principu moratoria. To hodně se o tom v Itálii diskutovalo, budu opřímný. To, co zpravodaj e, uvažuje, je správné, protože je zapotřebí e, tady e, omezit lhůtou blokování, ale blokování na jeden jediný den, byť třeba na několik hodin, tak to může vyvolat velkou paniku mezi těmi jednotlivými Eh, aktéry a pro řešení bankovních problémů to nepřinese nic dobrého. Já jsem osobně proti, doufám, že najdeme jiná řešení, protože se eh, snad podaří vytvořit trošičku něco jiného než mechanismus, který by znamenal vlastně takový ten eh, multiplikační efekt paniky. A pak je tady otázka blokování hotovosti, blokování běžných účtů. To je nepříjemné, protože pokud někdo nemůže může vlastně vybírat ze svých vlastních e, e, úspor, tak tam občané mohou reagovat velice špatně. To znamená, že takovéto mechanismy bychom měli omezovat. A teď, co se týče e, toho co nazýváme ochranou předchozího vztahu, grandfather clause. Tady vlastně jsou to ty normy jednotlivých členských států, eh, které by se měly zabývat tím, jak budou, klasifi- eh, mm, jak, jak budou vlastně za sebou řazeny ty jednotlivé normy. Eh, musíme mít také dobře vymyšlený plán pro malé střadatele musím vám říct, eh, že celá řada eh, těch, eh, kteří jsou v bankách málo o bankovních operacích málo informováni, tak je ještě třeba k tomu připočítat, že jsou poměrně konzervativního zaměření, takže tam se pak e, objevuje riziko, že by se nakupovaly věci, které vlastně opravdu nepotřebují. Neměla by ta rizika e, být vlastně na bedrech těch malých střadatelů a my bychom neměli e, přispívat k situaci, kdy ten bailout bank bank eh, leží na bedrech právě těch nejmenších. Eh, ze dne na den eh, přicházejí lidé o své vklady, lidé to často řeší i sebevraždou. Mohl bych vám o takových příbězích od nás vyprávět takže tady bych nabádal k obezřetnosti. A pak ještě, eh, když dojde k nepřiměřenému obchodu, když máte, dejme tomu, určitá, eh, určité rizikové profily, tak tady eh, je třeba mít k dispozici určité systémy narovnání situace, náhrad. Stát tohle musí mít ve svých rukou, protože bankovní systém má své záležitosti, závazky, ale pak je tu také politický, politická reprezentace, která musí eh, mít eh, své závazky splněny eh, chci říct, že jsme tady samozřejmě v situaci, kdy známe některé komplikované situace z Itálie a určitá řešení. Vy kolegové jste možná na vlastní kůži nezažili to, co se může stát. My jsme v Itálii takovéto věci zažili, eh, ty dopady určitých pravidel, která nejsou dost flexibilní. Eh, předseda, Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jak nejsem pan Zany, jak jste si asi všimli, hovořím ale jménem, jménem eh, za naší frakci. Pan Zany eh, tady nemůže být na první části jednání, ale na eh, zprávu Simona bude přítomen. Většina těch poznámek se týká obou textů 2016 362. To, co navrhuje pozměňovací návrh 40, eh, článek 45, to je pro nás problém, protože eh, Komise jde cestou určité konvergence těch výpočtů, eh, což už je vlastně eh, přístupem Tilaku. Eh, je to praktické, takto na papíře, ale nepochybně to bude mít ohledně vnímání rizika velmi na negativní dopady právě pro malé banky, které nemají schopnost ty, ta rizika hodnotit stejným způsobem jako velké bankovní domy. Eh, takže eh, eh, to, co by z toho mohlo vyplývat, by bylo skutečně zhoršenou situací pro malé banky, které by musely vlastně MREL používat a stanovovat na nevýhodné pro ně úrovni tím pádem by se vlastně i zhoršila ekonomická situace v, daném, eh, v dané oblasti. A pak je tady ještě zpráva 361, takže eh, jak eh, jsem řekl, jsou to vlastně dost podobné poznámky. Článek 12 je stejný, či nás vede ke stejným závěrům jako v tom předchozím dokumentu článek 45. Eh, tady opět jde o kontabilizaci tě, té hotovosti MREL, která představuje složku derivovaného produktu a eh, vlastně se tady nedá hovořit o eh, návratnosti toho kapitálu in fine. My přitom víme, že tady do toho vstupují konkrétní investoři, a e, je otázkou, e, jestli se jim bude zdát dost atraktivní ten e, způsob, který je zde navrhován. V tom v té operaci buy-in by vzniklo příliš mnoho rizik. Je zvláštní, že evropský legislativec se takto podílí na e, zhoršení situace e, malých hráčů e, pro dobro těch velkých a největších. Takže článek 12 textu 361 nás vede ke stejným poznámkám, jako článek 45 Eh, dokumentu 362. Opět se nám to zdá velmi problematické, protože způsob eh, determinace MREL eh, znamená, že ten příslušný orgán bude moci být poměrně hodně subjektivní. Nový článek 45e nám zdá se otevírá cestu vytváření dalších MREL MRLU v situaci, kdy ta dotyčná instituce bude velice eh, stresovaná. Takže to je procyklické opatření, které je velmi nežádoucí. A takto bychom mohli pokračovat dál eh, v těchto dvou článcích. To úplně nejdůležitější eh, jsou pozměňovací návrhy ke článku 27 a 63 a nový článek 29.1 o moratoriu. Tyto články nám připadají velice nebezpečné, protože eh, hovořit o zmrazení aktivit, to může vypadat atraktivně, ale pouze teoreticky, protože takovéto moratorium moratorium nakonec jenom uspíší pád příslušné instituce. Po té pětidenní lhůtě je jasné, že bank run eh, bude v proudu a všichni se budou snažit si své vklady vybrat. A dá se předpokládat, že to zmrazení se nebude eh, vlastně aplikovat eh, pro všechny stejným způsobem. Pro, pro jednotlivce bude úplné a závazné, pro ty další mocnější tomu tak patrně nebude. Takže tyto dvě revize nám přinášejí více nestability, nejistoty už v tak dost nedokonalém bankovním rámci bankovní unie, protože ta bankovní unie už vlastně pro středatele i investory znamená hodně nejistot. To eh, samozřejmě se týká nejvíc těch malých bank a právě, že evropský dohled eh, by rád, aby tyto malé bankovní instituce úplně zmizely eh, pod záminkou eh, zprůhlednění situace. Předseda, děkuji. A teď v rámci Catch the Eye je tady pan Bart, prosím. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Práci pana Hökmarka hodnotím pozitivně. Předložil to včas a společně s Petrem Simonem tedy vytvořil základ pro to, abychom začali nový rok dobře. Mělo by to mít spojení, spojené s jednou naší úlohou a sice posílit odolnost bank a tím chránit daňové poplatníky. A kromě toho to souvisí eh, s naším úkolem celou tu situaci při záchraně bank nekomplikovat. To znamená vyhnout se tomu, eh, co se často děje, že ta pravidla jsou příliš složitá. Potřebujeme tedy efektivní systém pro řešení problémů, které bude možno snadno, který bude možno snadno uplatnit a sníží se tedy počet insolvencí bank. Potřebujeme také mít větší jasno v součinnosti vnitrostátních pravidel a celoevropských pravidel. Mě, pro mě z toho vyplývá jedna věc. Nemělo by to zaostávat za současným standardem MREL. Ten bychom měli chápat jako výchozí bod a měli bychom se snažit požadavky na MREL posílit, zpřísnit. Měli bychom být velmi ambiciozní, pokud jde o kvalitu MREL. Já se například domnívám, že minimální požadavky pro podřízení MREL jsou velmi důležité a kvalita MREL by neměla být eh, předem omezována. Pokud jde o dostatečnou dostupnost podřízených mrel, tak tady chceme tedy zajistit akceschopnost bank a chceme eh, tedy eh, přispět k tomu, že žádný věřitel na tom nebude hůř než ostatní a kromě toho se, my, si myslím, že bychom měli tedy dbát na podmínky pro moratoria, abychom eh, tu situaci od počátku nekomplikovali. Myslím si, že návrhy eh, Gunara Hokmarka jsou dobrým výchozím bodem. Můžeme z toho vít a dále na tom pracovat, protože konec konců je naším úkolem tom, abychom tady vytvořili eh, zákon, který umožní rekapitalizaci z vnitřních zdrojů. A o to se musíme snažit. Protože pokud by to bylo jinak, tak by to nebylo eh, v našem zájmu a nebylo by to v konečném důsledku ani v zájmu našich voličů. A proto jsem si tedy jist, že zákon, který máme před sebou, je v dobrých rukou. Explicitně bych chtěl poděkovat eh, Gunarovi Hokmarovi a i Petrovi Simonovi, protože u toho následujícího bodu už bohužel nebudu moci být přítomen. Děkuji vám oběma za vaši skvělou práci.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 Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla velice stručně vystoupit. Nejprve poděkovat panu spravodajovi a říct mu, že s ním souhlasím v řadě bodů, konkrétně eh, co se týče úrovní tylaku, co se týče délky moratoria, co se týče nutnosti eh, větší jasnosti textu a ochrany investorů, eh, drobnějších investorů a e, k těm e, požadavkům na MREL e je samozřejmě nejnutnější zajistit, aby přežily instituce, které nemohou být zlikvidovány. Neměli bychom mít požadavky MREL a ty, které by vedly k nerovnosti zacházení uvnitř Evropské unie vůči dejme tomu, externím institucím a také bych chtěla připomenout, že kalibrace musí být přiměřená a vyvážená eh, mezi, těmi, mezi úrovní, která existuje a požadavky. A děkuji zpravodajům a eh, také stínovým zpravodajům. Eh, mají před sebou ještě hodně práci. Předseda, děkuji. Pan zpravodaj tak asi byste chtěl vystoupit závěrem. Ano, děkuji, děkuji všem. Já jsem vždycky věděl, že revitalizace kapitálu je eh, něco, co vždy vyvolá velkou podporu eh, v tomto výboru. Eh, my jsme zjistili, že Šeble je vlastně proti kapitálu v té nové interpretaci. Já jsem se vnímal jako jeho spojenec. Dobře, ale to zase možná z jiných důvodů. Dobře, teď bych řekl tři věci. Nejprve, jak se díváme na ten balíček jako takový. Já bych váhal eh, tady prostě eh, dělal, eh, váhal s revizí BRRD. Není to revize. Za druhé, Teď jsme v situaci, kdy vlastně si teprve sbíráme zkušenosti z BRRD a ve skutečnosti je tomu tak, že je to vlastně něco jiného teď, než když jsme o tom rozhadovali, protože tehdy hodně investorů, celá řada dalších, eh, řekl, že nevidí, jak, eh, že, že, že, si dovedou, že si nedovedou představit to riziko. A teď říkají, my jsme prostě E, byli, e, inf, nebyli informováni, to riziko tady existuje, takže to tady před, e, ukazuje určitou změnu, která se stala realitou a někteří kolegové možná se mnou nebudou souhlasit, ale stále jsme v procesu prostě, kdy se snažíme k tomu dospět, kdy tady vlastně E, e, ty věci e, začínají dávat smysl, začínají být spolehlivě. Čím více lidí tomu bude také věřit, tak tím pevnější to celé bude. Za druhé, jak se postavit k otázce moratoria. To je docela zajímavé, protože tady vidím celou řadu názorů. Myslím, že nikdo zná, nik, nikdo z nás prostě není nějakým velkým expertem. Tady jde o to být prostě pragmatický a vyvážit ty různé, často protichudné zájmy. Myslím, že musíme zajistit, aby nejenom ty operace byly e, úspěšné, ale aby všichni zúčastnění přežili. A e, my tady v tom musíme také ještě vzít v úvahu další věc. My teď, dejme tomu, Eh, tu odolnost eh, se snažíme hodnotit. Každá instituce musí mít svůj vlastní plán, musí ho pro, eh, průběžně hodnotit. Musíme prostě tyto, věc, tyto věci diskutovat. diskutovat o těch, kteří jsou odpovědní za ty plány odolnosti a tohle přineslo BRRD. Hierarchie s Tylakem, ano, a všechny ty další věci, o kterých víme. Já bych neřekl, že to je lehké téma. Každá příslušná instituce by pak na mě byla dost nahněvaná, ale určitě je to dnes lehčí, jednodušší, než to bylo před dvěma lety. To myslím, že mohu říct poměrně s přesvědčením, protože věci se opravdu změnily. Třetí věc, která se tady objevuje znovu a znovu v těch Eh, různých forech, kdy o tomto diskutujeme, o umrelu, o úrovni kapitálových požadavků, o eh, podřízené eh, zadluženosti a tak dále. My potřebujeme prostě určitou vyváženou situaci, aby banky mohly investovat, podporovat ekonomiku, což je zásadní pro finanční stabilitu. A zároveň potřebujeme zajišťovat Eh, aby eh, banky byly eh, stabilními institucemi jako, takový, jako takové. To je také zásadní. Takže musíme to vnímat z těchto dvou úhlů pohledu. A v některých členských státech dnes vidíme, že nebezpečí hrozba té finanční stabilitě není legislativa jako taková, ale banky, které prostě nemají investice, které nevytvářejí stabilnější ekonomiku. A proto si myslím, že potřebujeme eh, chápit, eh, eh, pochopit ten systém. Bankám nepomůžeme dalším a dalším hromaděním kapitálu a dalším a dalšími úrovním rel. E, tam tak na závěr bychom mohli vidět dost málo investic. E, my máme přece odpovědnost, musíme e, vidět tu širší vyváženost. Ve švédštině říkáme, že jedna ruka nezatleská. To znamená, v tomto případě banka, která nemá peníze, tak E, musí v takovéto situaci přijít někdo jiný a zaplatit to. A e, proto bych já za sebe hovořil e, pro co možná nejstriktnější disciplínu. Jinak budeme zase na začátku. Těším se na další diskuze a uvědomuji se, že tady je prostě vysoká míra konstruktivního dialogu. Jsem za to velmi vděčný. Děkuji a okamžitě přejdeme k té druhé eh, zprávě, respektive ke druhým dvěma eh, zprávám eh, Petra a Zimona. Děkuji. Já si kladu otázku, Eh, zač eh, jsme tady gratulovali, že jsme se vším prokousali, nebo že asistenti eh, to celé zvládli tady přes stejně tak jako poslanci, ale každopádně vám chci dnes předložit znovu něco, co už máte od 23. listopadu, alespoň ti, kteří už umíte německy, ostatní museli čekat. Já myslím, že jsme předložili něco hodně váženého nápadné od začátku bylo, eh, že eh, dnes eh, často nejde ani o to, odkud je člověk politicky, a, ale o to, jak vypadá jeho domácí bankovní trh. A máme tady velice zvláštní situaci v jednotlivých českých státech, na které je třeba zvláštně reagovat, zvláštní věci, které je třeba zdůraznit vzhledem eh, k, jednotlivých, eh, k jednotlivým členským státům a jejich vnitřním eh, diskusím a některé méně. A třeba je vypořádat se s co nejvíce těmito národními specifiky, tak abychom tady měli co nejvyvážnější zprávu, která ty italské zájmy, i francouzské zájmy, nebo i ten ty, tu, tu švédskou, eh, to švýcarské, eh, pardon, švédské úvěrové eh, družstvo všechno to obejme. Já jsem tady měl návštěvu, kdy jsem se k tomu toho hodně naučil. Prostě všechno jsme tomu věnovali času a dnes vám můžu představit výsledek. Když se podíváme na to, co komise deset let po finanční krizi a čtyři roky po schválení prvního eh, bankovního regulačního balíčku v Evropě předkládá, tak eh, v zásadě můžeme skonstatovat, že to eh, celé lze rozdělit do několika oblastí. Za prvé v, v, hm, finanční sektor, financování reálného hospodářství a, hospodářství a výzvy a potom třeba a, a přesná regulace bank a, a v přiměřenost. Nejdříve eh, odbourávání rizika. Eh, ta úroveň eh, zadluženosti 3% a navržená komisí v leverage ratio pákový poměr, ale u GZIPS tam jsme navrhli 4%. Proč? V praxi oni často v zásadě tohle tedy už uspokojí, zejména už dnes tedy většina z nich to uspokojuje, toto kritérium. A v jiných zemích, když, eh, k kterým se koukáme vždy, eh, když hovoříme o rovných podmínkách, tak tam už dnes jsou eh, vyšší úrovně cizích zdrojů. Takže pokud se například podíváme na USA nebo Švýcarsko, tak tam už je 5 nebo 6 v tuto chvíli Můžete říci ano, ale eh, tam eh, jsou eh, rizika z těch hypotečních úvěrů, čili z Fanny May. zase znovu vyškrtnutá ano, to je pravda, pravda, ale také není, protože na jednu stranu je pravda, že to bylo vyňato, ale na druhou stranu, když si to počítáte, tak v USA například pořád dosáhneme Eh, úroveň svých zdrojů 4%. To znamená, eh, že tohle eh, je možnost tady vlastně tu expozici vůči Fannie Mae a Freddie Mac vyčíslit na 1%. Obecně každopádně došlo k uzavření dohody ohledně eh, vyšší kvóty pro eh, poměr cizích zdrojů u GZIPS. Eh, a má to tedy mezinárodně významné instituce. Pro ty významné instituce tam navrhujeme to přizpůsobit té mezinárodní úrovni. Ta přizpůsobení, tak jak já to navrhuji, nemůže být vyšší než to 1% navrhované pro GZIPS. U e, toho přizpůsobení e, pákového poměru, tak e, tam se řeší tedy vyrovnání se s cyklickými riziky. Ten, cykl, ten proticyklický kapitál se používá proto, aby se zvýšila odolnost bank vůči krizím a aby eh, se eh, omezila jejich eh, nutnost tedy rizikového výkupu v krizi. Ta, ovšem problém je, že banky, u kterých ta úroveň zadluženosti oproti tom rizikově váženým požadavkům na kapitál je vyšší, tak v důsledku úvěrové expanze tohle pro ně nepředstavuje eh, potřebu eh, navýšit znovu kapitál. My eh, to v té zprávě líčíme tak, že kapitál musí být navýšen pouze pokud ten anticyklický kapitálový nárazník se navr- navyšuje. Dále komise ve svém mm, návrhu navrhuje závazné, závaznou tedy kvotu likvidity NSFA i to já vítám, protože v tuto chvíli už jenom tam mm, ta, a tam minimální, mm, ten minimální poměr mm, pro likviditu banky má k tomu, aby zvyšovaly své platební závazky. Tady se dostáváme k NSFA. Eh, struktura té eh, likviditní, eh, toho likvidního poměru by měla přispěv k tomu, aby celkový ten poměr byl udržitelný a aby banky měly v výhledu, v tom výhledu na více let dostatečnou likviditu. My tedy navrhujeme kvótu pro ty, ta jednotlivá konkrétní cílená přizpůsobení, aniž bychom změnili ten celkový poměr. Co tedy Zebe? Například v mé zprávě eh, se hovoří o ocení eh, eh, riziku, rizika a refinancování derivátů uvnitř NSA. Ta, mm, a snížit příslušné číslo z, 15, z 20 na 15 a, a u dalších derivátových závazků nechat tuto sazbu u, po, na 10 Dál bych navrhl Eh, nechat navrhované faktory eh, komisí, ale umožnit takzvaný netting. Eh, novinka mm, je to, co se ve zprávě navrhuje u zjednodušeného NSFA pro malé a nesložité banky. Já tady později ještě budu eh, o tom hovořit, až se dostaneme k té přiměřenosti. Tady navrhuji tu zjednodušenou verzi NSFA s méně datovými body, asi 10% těch původních, a zároveň mnohem přísnější kalibraci, tak abychom zajistili, aby eh, ta eh, dohledová, dohledové požadavky byly vyrovnány. To ústadní život menším bankám, aniž by eh, tady bankovní dohled nakonec měl horší eh, podmínky v rukou. Já jsem to eh, se všemi probíral a, vlastně mi zainteresované strany toto schválili. Potom je tady zásadní přepracování tedy toho obchodního manuálu. Ty obchodní eh, mm, mm, banky, eh, tedy aktivity bank, eh, které vedly dříve k nestabilitě, budou podřízeny přísnějším požadavkům. pod návrhu komise by tady rámcová pravidla by měla být zavedena do, tří, do dvou let, potom bude tři tři roky přechodné období, kde bude třeba splňovat požadavky na kapitál jenom na 65%. Já ve své zprávě se snažím to uspůsobit tak, abychom ty slabiny návrhu eh, komise eh, obešli. Proč? Za prvé, v zásadě prodlužuji eh, tu eh, dobu implementace ze dvou na tři eh, roky, abych EBA měla dost času na vytvoření nezbytných implementačních standardů technických. A za druhé chci dát institucím větší prostor připravit se na nové požadavky. Za třetí, je to tak? Ještě, ještě můžu? Ještě můžu? Můžu ještě? Necháte mě tak dlouho pracovat? Je to strašně hodně. Je, je to, je to. Já můžu přestat, ale ale eh, když už to si to může eh, jednou tak jako probrat letem světem, tak jako eh, každopádně můžu to jenom přečíst, ty nadpisy, mě to je jedno. Já se pokusím to tady trochu zkrátit. Já jsem si myslel, že mám čtvrt hodiny. A to nechme být tak chceme se eh, vyhnout tomu útesovému efektu. Ehm, a to bychom měli eh, v ehm, návrhu, podle návrhu komise, kdyby po třech letech ten požadavek eh, se zvýšil ze 75 na 100. Tak já navrhuji, abychom během těch pěti let začali s 60 a každý rok přidělali, přidali 10. Takže by to bylo 60, 70, 80, 90, 100. Pět let eh, by tedy eh, vedlo k postupnému zavádění a ne situaci, eh, kdyby bankovní průmysl věděl, že se nebude nic dít a potom najednou tam bude ten útes a muselo se to zase nějak regulovat. Tady to míra očkodění tak eh, já si myslím, že je třeba to udělat nějak podobně jako v americké legislativě a sice zavést nějakou míru, eh, kterou si každá banka stanoví eh, sama a sice poměr platu v členů představenstva k mediánu v odvětví a potom to zveřejnit. My neříkáme, abychom aby se zařadilo kdokoliv eh, eh, vydělává, ale chceme jenom eh, vztah k mediánu a v obdobných podnicích. A tím možná díky tlaku ze strany akcionářů dostaneme úplně jinou úroveň odměňování šéfů bank. Potom klimatická bilance, to je úplně nový, úplně nový bod, něco, co se zakládá na doporučení příslušné úkolové skupiny. Banky by všechny pozice měly do budoucna přeskoumávat podle klimatických rizik, tak aby věděli, čemu jsou krátkostředně a dlouhodobě vystaveny. Znamená, že když jedna banka se úplně všude Eh, bude, bude angažovat v eh, zemi, která je jenom 3 cm nad eh, hladinou moře, tak je na čase se zamyslet, jestli to není zvláštní klimatické riziko, které je třeba v bilanci popsat. Já tady uvádím jenom extrémní případ, ale méně extrémních případů určitě bude hodně. Potom je tam další a sice investice do infrastruktury a jejich přizpůsobení. Komise e, tady má nové požadavky, nebo snižuje, snížila požadavky e, k investicím veřejným. E, které jsou refinancovány, to znamená infrastrukturní projekty zadávané, ale provozované soukromými firmami, zadávané veře, veřejným sektorem. Čili tohle nelze úplně eh, uvítat a já si naopak myslím, že tady bychom eh, měli eh, zřídit určitou rovnost, čili investice do infrastruktury by měly být podporovány také, když je provádí stát samotný, nebo státní podniky. A, a mm, taková infrastruktura se vůbec nemusí rentovat. Eh, mm, dálnice může být eh, s mítným nebo bez eh, mítného. Mm, někde se prostě záměrně rozhodnout nechat dálnici zadarmo. Dále investice do zelených aktiv, to je poměrně nová věc, zejména u malých a středních podniků. To znamená snížení požadavku na vlastní kapitál pro menší a střední podniky. My jsme tady navrhli určitý eh, zelený faktor pro aktiva zelená, tedy to znamená eh, investice do eh, klimaticky příznivých projektů, infrastruktury a podniků. Tím to chceme podpořit. A ještě několik slov k sociálním podnikům. Ty jsme tam také zařadili, eh, stejně tak jako zvláštní eh, oblast k eh, úvěrům na bydlení. Když si zákazník, nebo čím, čím více zajišťuje, zvyšuje jistota pro zákazníky, tím větší riziko má banka a Komise se tomu věnuje. A ještě potom k přiměřenosti. Jedna z velkých věcí, na které to na radě visí. Tam komise navrhla že chce usnadnit eh, život malým a středním bankám, které eh, teď eh, často trpí stávajícími pravidly, protože říkají, že když mají 500, 600, 700 milionů v bilanci, tak se nejsou schopné vyrovnat s těmi požadavky podle staré ECRD. Tady eh, komise má podporu, eh, nebo se pokusila zajistit podporu pro eh, svůj návrh, ale já myslím, že nedostatečně. U otázky, kdo je malá banka, a řekla, že to je bilanční suma 1,5 miliardy a pak bude jednodušší život. Ale na Maltě, kde je HDP 10 miliard, tak to může být pěkně velká banka. V Německu, eh, kde eh, je HDP eh, 3300 miliard, je to drobonká banka, takže my musíme tady opustit od absolutních kritérií Musíme to posuzovat podle dané eh, země. Určitý relativní faktor tam musí být, který zohledňuje eh, velikost národního hospodářství. Náš návrh předpokládá, že malá banka by se vyznačovala tím, jenom když to eh, dohled dovodí, když má miliardu a půl bilanční sumu plus 0,1 národního HDP. To znamená 1,5 na Maldě ta malá banka do 100, miliard, eh, do 100 milionů, pardon. Takže by to muselo mít 6, eh, 6 eh, miliard bilanční sumu. A potom je tady, komise tedy potom navrhuje další usnadňování života těm malým a středním ústavům a to já si myslím, že je úplně ideální. To je jenom takové domělé zlehčení, protože ty systémy je třeba vytvořit, a, a připravit a, a mm, potom vytváření těch výkazů už je jenom jedno kliknutí. U NSFA už jsem vám u, u, u, jmenoval příklad. Další e, příklady jsem tady také uvedl ve své zprávě. Odbourání byrokracie v výkaznictví, to je eh, jedna z věcí, eh, které souvisejí s tady proporcionalitou. Mohl bych toho ještě říkat hodně a, a každopádně, a, ale teď už děkuji e, panu předsedovi e, za trpělivost a budu se těšit na hodně budoucích diskusí. Děkuji. Samozřejmě je velmi obtížné schrnout tak složitou zprávu během několika minut ale určitě dostanou slovo ještě stínové, stínoví zpravodajové. Takže nejprve pan Karas za EPP. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaji. Děkuji za opětovnou prezentaci této zprávy. Rád bych se krát, krátce vyjádřil ke třema bodům. Pokud jde o proporcionalitu, tak jsou potřeba pouze změny v detailech, ale ne v těch zásadních věcech, ne v tom základním přístupu. Máme čas do 25. ledna, do té doby můžeme formulovat naše pozměňovací návrhy vlastní diskuze v tomto rámci s našimi a s našimi kolegy potom musí probíhat na základě těchto pozměňovacích návrhů. A proto by bylo dobré, kdybychom si e, již nyní uvědomili, jakým směrem tedy ty pozměňovací návrhy půjdou. Mně se líbí definice menších a méně komplexních institucí, to se týká tedy zjednodušení zprávy o oznamování. Také vítám proporcionalitu, pokud jde o standardní přístup pro eh, riziko eh, platební neschopnosti. Mně se také líbí, že tady jsou eh, konkrétní návrhy, které mají snížit náklady a zvýšit účinnost výkaznictví. Zároveň se domnívám, že musíme vytvořit synergické efekty s iniciativou Evropské centrální banky, která byla zahájena v roce 2015 a musíme do toho zapojit všechny příslušné a relevantní orgány. Pokud jde o odměňování, tak tady je také navržena přiměřenost, ale nesmíme, nesmí to vést eh, přílišné fragmentarizaci. Myslím si, že vyšší eh, limit by eh, podle mého názoru byl lepší. A tím se dostávám k dalšímu bodu. Konkrétně je to bod číslo dvě. Vítám to, že tady bylo vyjasněno, eh, jak to tedy vypadá s těmi specifickými riziky zaměřenými na nebo kritérii zaměřenými na riziko. My se musíme snažit o zohlednění národních specifik, ale zároveň o koordinaci na evropské úrovni. Pokud jde o druhý cíl této zprávy, to znamená, pokud jde o eh, prosazení globálních standardů ve snaze snížit riziko, tak tady se domnívám, že kapitálová reverze, rezerva je spravedlnitelná u těch globálně systémově významných institucí. Pokud jde o kalibraci a konkrétní realizaci, která má podle Bazileje začít v roce 2022, tak tady se musíme držet globálního zadání, globálních pravidel. Pokud jde o přizpůsobení toho pákového koeficientu, tak to je také eh, eh, možné. i v tomto ohledu jde tedy zpráva správným směrem. Pokud je o e, účetní knihy, tak tady tedy potřebujeme vyslat jasný signál, že Evropa je schopna dostat mezinárodním požadavkům a provinnostem a že te, tyto e, požadavky sama realizuje a proto tedy potřebujeme smysluplné e, o, odlišení od eh, bankovního balíčku. Musíme se vyhnout eh, všemu, co by připomínalo gold plating. Bylo řečeno, že je tady několik sporných bodů. Já u toho mám pocit, že pan zpravodaj eh, trochu vylil dítě s vaničkou a že se v podstatě minul vlastním smyslem tohoto úkolu, tohoto dokumentu. Jedna věc mi leží na srdci, ale v podstatě nepatří do této zprávy, to jsou podpůrné faktory pro zelená aktiva a zveřejňování klimatických rizik a také podpůrné faktory pro sociální podniky. Tím nechci říci, že to nejsou eh, důležité věci. Pouze si kladu otázku, jak to patří do této zprávy. Ptám se, jak to máme hodnotit, jak se k tomu máme postavit. Pokud jde o e, zakotvení podpůrného fakturu, tak tady musíme být velmi obezřetní, protože klíčová fiktéria, e, kritéria pro e, post souzení rizika je právě jejich riziko. Já v tuto chvíli nevidím dostatek důkazů pro to, že by tedy zelená aktiva měla mít nějaké zvýhodněné riziko, které by bylo možno měřit. Já tady varuji před eh, příliš rychlou reakcí. Bylo by dobré, kdybychom tedy vzali v potaz akční plán pro trvalé udržitelné financování a všechno to, co k tomu komise předloží v roce 2018. A podobné je to se sociálními podniky. Já se tím velmi zabývám, ale pokud bychom to mohli měřit, tak by to bylo v pořádku. Ale proč eh, tady máme zavádět něco, co nemůžeme měřit? Proč se domníváme, že to automaticky po povede k nižšímu riziku než to, co v tuto chvíli už měřit umíme, jenom proto, eh, že jsme se zatím tedy eh, tím rizikem nemohli pořádně zabývat. Možná, že právě to je otázka, kterou bychom měli i nadále sledovat. A nyní zveřejnění eh, odměny, respektive kvóty odměňování, tak to podle mého názoru nesouvisí s vlastním cílem tohoto nařízení, protože odměňování jako takové by nemělo vytvářet další podbítky pro rizika. Ten bonus eh, bude pouze přispívat k tomu, aby v bankovnictví platila fair play. Ale jsou tu další body, které tady zapojeny nejsou, například povinnost pro banky ze třetích zemí e, zavést nějaký nějakou spojenou mateřskou společnost a kromě toho e, digitalizace a zohlednění mezinárodních rozdílů při e, ohodnocování softwaru. Komise už byla pověřena tím, aby se na tuto otázku zaměřila. Digitalizace pokračuje a to bylo mílovými kroky. To znamená, že potřebujeme do tohoto tématu vnést co možná nejrychleji eh, jasno. Jinak tedy souhlasím s touto zprávou, eh, ale na druhé straně eh, bych chtěl ještě jednou podpořit nebo dále rozebrat ty body, které v té stávající zprávě eh, přišly trochu zkrátka, tak abychom tady skutečně vytvořili právní jistotu a abychom nevrili dítě s vaničkou a proto je tedy potřeba, abychom probrali i ty dvě otevřené otázky, které tady nezazněly, ale které jsou tedy probírány v bazilejském výboru. To bychom měli dopracovat. Děkuji s panu zpravodaji, nicméně se domnívám, že bychom tedy měli využít lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů a předložit skutečně eh, další stanoviska, tak abychom díky eh, široké většině následně byli schopni nalézt kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se udržet eh, si své renomé a eh, Chci nejprve poděkovat panu Simonovi za jeho zprávu. Naše frakce se domnívá, že to je velké zlepšení oproti návrhu komise. Musím, eh, minulý týden jsme uznali bazilejskou dohodu a musíme pracovat v tomto kontextu. A Evropská unie musí do roku 2020 implementovat nástroje eh, a na eh, řízení a zpracování rizik. Eh, pak vidíme další návrhy, které jsou velice dobré. 15% faktor u NSFA může být velice nápomocný v nadcházejícím roce při, roce při doplň, dokončování práce. A pak bych chtěl ještě hovořit o přiměřenosti. Spravodaj eh, se snaží přiměřenost vnímat jako důležitý faktor, my to vítáme to eh, by se mělo používat i nad rámec té specifické struktury bank a rovněž by to mělo být zohledněno eh, ve článku 94 návrhu komise, která se, který se zabývá eh, těmi stropy. Tam se jedná o stanovování toho stropu v souladu se situací na vnitrostátním trhu a všechna opatření po posílení, jdoucí směrem k posílení stát stability eh, se musí eh, vzít v úvahu. Mě překvapuje, že komise navrhuje IPU bez toho, aniž by bylo provedeno, eh, provedena studie o dopadech a tady bohužel ani zpravodaj nepřináší žádné změny. Jak můžeme jednat přiměřeně, když nebudeme mít dostatečně podrobnou analýzu o situaci v bance? Co se děje s těmi mezinárodními TSIB, které nemají 30 eh, milionové eh, kapitálové fondy uvnitř Evropské unie. My si musíme neustále připomínat mezinárodní eh, kontext. Tady se nejedná pouze o americké banky. Já samozřejmě, eh, ta, eh, pak je tady další otázka těch té obezřednostní ochrany a certifikátů v tomto směru. Je to odklon od běžných postupů a my se domníváme, že je třeba to úplně e, zrušit. A pak e, jsou tady otázky e, ohledně těch slev discount factors. Musíme na tom ještě pracovat. Zelené financování je definováno způsobem, který mi připadá neúplně dobrý a my si myslíme, že tohle opravdu zaslouží ještě zlepšení a očekáváme to. Předseda, děkuji. Karolína je další, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji a e, tak nejenom za zprávu, ale také za vytváření předpokladů pro hladké přijetí dokumentu. A musím říct, že jsem měla možnost se s tím e, textem seznámit zatím pouze okrajově či globálně, e, tak Eh, zatím máme jenom takové první dojmy, budeme se tomu věnovat jistě podrobněji dál. Eh, Obecněji eh, chci říct, že bankovní balíček či balíčky jsou v druhé polovině mandátu parlamentu z mého hlediska nejzajímavější a nejvýznamnější legislativním počinem. A e, v tomto směru se jedná o výrazný a e, důležitý krok kupředu. Pokyny jako e, pokyny v rámci Bazileje jsou velmi zásadní a já také souhlasím s tím, že mezinárodní spolupráce je zásadní pro to, aby náš finanční sektor byl robustní a odolný. Věřím, že se věci v tomto směru nezmění. Minulý týden se ukázalo ovšem jasně, že ne všechny návrhy eh, baze jsou eh, vyvážené. Eh, spolupráce je zásadní, ale rovné manévrovací pole mezi Unií a třetími zeměmi by, musel, by mělo být základem spolupráce. A samozřejmě, že také očekávám ještě větší spolupráci nad novým návrhem komise, který očekáváme v tom novém roce. Asi vás nepřekvapí, že jsem eh, nebyla zastánkyní té myšlenky, kterou jste v souvislosti s finan- kapitálovým požadavky u velkých bank formuloval. Ovšem v posledních týdnech eh, se vám podařilo mě, mě začít přesvědčovat, ale zatím se příliš neradujte, ještě to není u konce, ale nepochybně můžeme diskutovat. Eh, to rovné eh, manévrovací pole je opravdu, opravdu zásadní. Musíme to eh, vyvážit i s dalšími požadavky a těším se, že o tom budeme diskutovat. Pak je tady ještě otázka pozměňovacího návrhu, který se vztahuje k přiměřenosti. V zásadě s tímhle souhlasíme, ale zase tady potřebujeme, aby to bylo vyvážené. Musíme E, vlastně zamezit tomu, aby finanční sektor byl e, příliš, příliš e, od odkryt. A já jako holandianka musím říct, že určité věci jsou pro mě zásadní. Každopádně tady vidím prostor pro zlepšení. Podobně jako tomu bylo v předchozím eh, balíčku, eh, tak eh, to odměňování může být nejcitlivější záležitostí především pro veřejnost. Takže zase rovné podmínky a ne zhoršení pravidel. Zelené finance a další tyto věci požadují, vyžadují ještě další diskuzi. My, eh, to znamená já a můj tým, eh, bude eh, se snažit prosazovat ty naše priority a já se těším, že budu spolupracovat s vámi na e, této záležitosti. Jejímž cílem by mělo být odolné a konkurenceschopné e, e, finanční instituce. Ano, ukazuje to, že to je opravdu důležitá, důležitá diskuze. Další je McCarthy. Děkuji, pane předsedo, a ještě jednou chci poděkovat zpravodaji za návrhy zpráv a musím říct, že celou řadu těch myšlenek, které předložil, vítáme a určitě malé a rizikovější banky by měly být předmětem jiného zacházení než velké instituce. My jsme vždy eh, v naší frakci byli pro eh, menší regionální finanční domy, kde se věci dají řešit bez eh, menších zásadních dopadů na daňové poplatníky. Ale tento návrh byl komisí stažen a o to důležitější je tento nový návrh. Naším hlavním cílem je tedy snižovat eh, rizikové, eh, rizikovou expozici. Banky by měly být eh, robustnější, silnější. Musíme se podívat především na to, co komise navrhuje a, co je, a zároveň je to v rozporu s bazilejskými normami. To skutečně není, není žádoucí samozřejmě snížení eh, té zátěže na, eh, pro malé banky eh, je možné a žádoucí, ale zároveň je třeba si uvědomit, že ty hlavní bankovní instituce hrají zásadní roli a too big to fail je princip, který bych, kterého bychom se měli držet. My se v tomto směru chystáme ještě pozměňovat návrh komise Ohledně eh, toho, co nazýváme leverage ratio, tak to je příliš nízké a eh, OECD eh, tady doporučovalo alespoň 5 a to pěti, měsí, pětiprocentní by bylo určitě výhodnější. Pak je tady ještě třeba eh, se zamyslet nad některými výjimkami, které tedy my konkrétně nepodporujeme. To, co navrhuje z této souvislosti eh, na eh, zpravodaj, to znamená ty 4%, to nám opravdu nepřipadá dostačující. A tyrak, no ten musí být plně implementován. Potřebujeme k tomu časový harmonogram. Stávající tilak, a to se obáváme, patrně není dostatečně robustní na to, aby eh, mohl řešit eh, možnou nadcházející novou krizi eh, bank. V současné době je to pouze 13 evropských bank, které pokrývá Tylek, zatímco ostatní se budou muset vyrovnat jenom s režimem MRL. A pak je to otázka, zdali mohou být opravdu zachráněny v takovéto eh, situaci. A podobné normy by mohly být zavedeny i pro některé domácí eh, finanční eh, instituce menšího rozsahu. My také budeme pro pozměnění článku 91a, aby tam byly ještě další požadavky a zvýšení stropu. Co se týče eh, kritéria eh, eligibility, tak tam eh, se zase domníváme, že všechny závazky ty lako by měly být podřízeny a článek 11, to si my myslíme, že je dobré, protože tady je skutečné riziko úspěšných eh, právních eh, eh, sporů. A zase my bychom chtěli banky v tomto směru odlišit ta procenta by se e, měla postupně zvyšovat během toho tříletého období. E, pak je tady pozměňovací návrh 64 a 65. E, tady bychom potřebovali vědět od zpravodaje důvodnění těchto změn. A, kapit- a pilíř 2 a capital guidance, tak nejsme proti. Každopádně nový balíček jde hodně na ruku eh, těm eh, dozorčím orgánům. Také jsme proti vypuštění článku 103 eh, měli bychom si počkat na celkovou analýzu makroekonomických ukazatelů. Nevidíme důvod, proč by se měly eh, vypustit části odstavce 2 a každopádně se těšíme na plodnou diskuzi. Sven Giegel je další, prosím. Ano. První část bude německy, druhá anglicky, takže německy lépe poděkuji. Děkuji zpravodaji za návrh zprávy, se kterou celkem za to souhlasíme. Děkuji také za to, že jste se pokusil rozptýlit některé předsudky vůči nám Němcům, pokud jde o přílišnou posedlost lhůtami a časem vůbec. To má smysl, přispívá to k pokoji v Evropě, to znamená, že děkuji i za to. Ale kromě toho se domnívám, že základní vyváženost, kterou musíme vzít v potaz 10 let po krizi, je to, zamyslet se nad tím, co se tedy podařilo, co ne, pokud jde o banky. Já jsem během těch předchozích diskuzí zjistil s velkým zájmem, že různé frakce, různé, různí poslanci eh, si cení různých částí eh, kapitalismu. Je velmi zajímavé, když slyším, že i levice má pocit, že můžeme kapitalismu stále zlepšovat. I EPP bojuje za určité aspekty kapitalismu, stejně tak i socialisté, i ti mají zvláštní přístup ke kapitalismu a to tedy záleží na tom, ze kterého členského státu konkrétní poslanec podchází, pochází a pokud jde o nás, tak to bude velká legrace a promluvím o tom později. Jsou to tedy velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy Nicméně pokud jde o tu samostnou zprávu, tak my naprosto souhlasíme s tím, že potřebujeme eh, jednoznačnou proporcionalitu směrem nahoru i směrem dolů a to je také základní myšlenka pana zpravodaje. Pokud jde o tu proporcionalitu směrem dolů, tak musím říci, že jsme určité aktéry, Eh, zatížili příliš, pokud jde o oznamovací povinnosti. Na rozdíl od britského kolegy se dodobnívám, že by to byla německá nebo britská záležitost, protože si na to stěžují všichni. My jsme vytvořili pravidla, která jsou nadměrná, nadbytečná a e, nepřispívají vždy k finanční stabilitě. To znamená, že my tady neřešíme finanční stabilitu, požadavky na likviditu. Eh, v podstatě i pan Karas řekl něco podobného. My se tady soustředíme spíše na tu zátěž a s tím naprosto souhlasíme. Pouze se domnívám, že v některých otázkách bychom mohli jít ještě dál. Mnoho zúčastněných, str- zúčastněných stran nám totiž řeklo, že největším problémem není eh, samotná zátěž, ale rychlost, se kterou jsou zaváděny změny. To znamená, že se ptám, proč bychom nemohli říci, že pokud se nebude eh, jednat o naléhavou záležitost, může se ta změna zavádět rok nebo dva, tak aby se na to podniky mohly připravit a zvyknout si na to. Kromě toho se domníváme, že by tady mělo být jedno kontaktní místo, one-stop shop, pokud jde o reporting, výkaznictví. Od Marka Ras to řekl naprosto přesně. Statistické úřady i příslušné orgány by se měly harmonizovat, pokud jde o oznamovací povinnost malých aktérů tak aby ta celková zátěž nebyla příliš vysoká. Kromě toho nejsme přesvědčeni o tom, že malé banky, které pravděpodobně nebudou eh, ozdravovány, proč by tedy měly mít příslušné plány. Kromě toho se domníváme, že by mohlo stačit, že tu tedy nebudeme mít ehm, MREL pro absorpci rizika, že by tedy takovéto instituce od, tím, od toho byly uchráněny za určitých okolností. Nepochopili jsme jednu věc, a sice to, proč malé a nekomplexní banky potřebují pobídku pro to, aby tedy se angažovali v těch derivátech, tak jak je to popsáno v pozměňovacích návazích 75-76. Takže k tomu bychom potřebovali ještě nějaké další vysvětlení. Pokud jde o proporcionalitu směrem vzhůru, tak tady naprosto souhlasíme s panem zpravodajem v tom smyslu, že musíme tedy eh, zvýšit eh, koeficient pro globálně systémově významné instituce. V tom musíme být přísnější a kromě toho se domníváme, že bychom měli mít postupný face in protože eh, pokud jde tedy o postupné obchodování a i s těmi dalšími věcmi souhlasíme. Na, na druhé straně si nejsme jisti, že v tomto ohledu je důležité eh, tady zmiňovat mm, ta, ta, ta, tu přílišnou obezřetnost určitých podniků. O tom tady máme svoje pochybnosti. Domníváme se, že bychom měli být velmi opatrní, pokud jde o odchylky od eh, bazilejských standardů, pokud jde o NSFR, TILAC a tak dále. Já si domnívám, že bychom se měli držet mezinárodně schválených standardů a že by, to, že by potom ten účinek byl ještě eh, silnější než eh, tak, jak je to v tuto chvíli navrženo. Dále se domnívám, že bychom měli uvažovat o postupném zavádění eh, eh, zvláštního režimu pro eh, suverénní riziko, tak abychom tedy bojovali proti propojení bank a vlád. To znamená, že bychom měli bojovat proti propojení zadlužení banka veřejného dluhu. Nyní, pokud jde o ty podporné faktory, tak bych rád řekl, že tedy naprosto souhlasíme s tím, že banky by měly hodnotit klimatická rizika a e, další rizika související s e, rozvojovými cíly milénia, ale zároveň si myslím trochu něco jiného než pan Karas. Domnívám se, že trhy jsou schopny tyto, tato rizika ohodnotit a proto tady, tady bude dost, zaručena dostatečná transparentnost. Na druhou stranu jsme skeptičtí, pokud jde o všechny ty nové podpůrné faktory, protože problém není s tím, že bychom neměli na trhu dostatek kapitálu. Na trhu je dostatek kapitálu, ale ta rizika nejsou dostatečně a vhodně měřena. A já také e, znám pouze málo projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které nejsou financovány, protože pokud ta návratnost je dobrá, e, tak to funguje. A proto se tedy domnívám, že bychom měli být velmi opatrní, pokud jde o měření rizika, bez jasných důkazů, že e, něco je méně rizikové. Domníváme se, že pokud tedy zavedeme eh, do toho, nebo pokud tedy prosadíme více těchto myšlenek, ať už je to eh, tedy sociální hospodářství nebo maloobchodní eh, hypotéky, jde o to, že pokud to tedy spojíme s, tou, s tím odhadem rizika, tak ve výsledku bychom mohli přijít o ty faktory, které již v tom nařízení z dobrých důvodů máme. Proto tedy chceme, pokud chceme více zeleného financování, tak musíme být velmi opatrní, abychom to tedy nespletli eh, nebo nesmíchali eh, s eh, požadavky na obezřetnost a proto tedy souhlasíme s tím, jak je to tady formulováno. A konečně úplně poslední komentář. Evropská centrální banka několikrát, nás několikrát vyzvala, to je skutečně poslední věc, pane předsedo. Evropská centrální banka nás vyzvala, abychom odstranili národní eh, možnost eh, eh, národního zvažování manévrovacího procesu nebo prostoru a proto bychom byli rádi, kdybychom si vzali tuto radu Evropské centrální banky k srdci a my také předložíme příslušný pozměňovací návrh, který půjde tímto směrem. Děkuji podpora uh, hypoték tedy není v rámci Bazileje. Děkuji. Kovali. Sí, grazie Presidente. Faccio anch'io complimenti. Děkuji, pane předsedo. Já začnu eh, tím, eh, že poblahopřeji panu, panu zpravodaji Simonovi za skvělou práci. I když se s ním nezbytně neschodnu na všem, co nám navrhuje, tak doufám, že eh, přes eh, vánoční pauzu budeme schopni eh, vyřešit ty naše schody, kterých zbývá nějakých 10%. Jenom velice jednoduché věci. Jedná se o jednotný, jednotné pravidlo, které by se týkalo všech celého bankovního systému. A i když jsme se prokopali bankovní unii, tak jsme neharmonizovala tato pravidla. A ta pravidla, aby vlastně vytvořila harmonii v celém systému, Navzdory eh, implementaci eh, no, nových pravidel eh, přes noc bychom mohli vytvořit zásadní rovnováhu v zemích, které už byly tvrdě zasaženy krizí, například Itálie. Má bankovní systém, který je založen na úvěrování reálné ekonomiky, takže je třeba řešit tyto specifické potřeby, stejně tak jako nerovnováhy, které byly navýšeny novými pravidly eh, pro eh, eh, úvěry. Je důležité také podtrhnout potřeb, tedy tu, to, to lepší hodnocení v rizik pro cené papíry a kapitálových rizik pro banky, protože no to je důležité, protože za příští krizi zaplatí e, všichni kvůli takovýmto úvěrovým rizikům jinak. Jsme pro e, no, Komise navrhuje 3%, tam pan, pan, dokonce až k 5, ale myslím, že tam se shodneme. Také souhlasíme e, s těmi výjimkami, které byly poskytnuté, pokud jde o dohled k uvěrování eh, a nechceme, nechceme to úplně zadusit celé. Finanční trh vytváří mnoho příležitostí pro mnoho lidí, ale pokud je o likviditu, tak máme tady 30 trilionů dolarů likvidity, takže je třeba eh, eh, se spíš zabývat vznikem bublin, abychom se vyhnuli k tedy přílišnému eh, rozšíření eh, v bankovních, eh, tedy finančních trhů. Je třeba dát ekonomice prostor k nadechnutí. Také si velice vážíme návrhu k podpoře v úvěrování a také referencí tedy odkazů na riziko eh, státní. Včetně eh, tady eh, odkazu na zasedání v Bazileji. Pokud jde o, těch, o, o tu 507, tak souhlasíme, že tak souhlasíme a, a důležité je, že tohle by mělo zásadní dopad na banky, protože tady máme pravidla pro rekapitalizaci vnitřních zdrojů do kterých eh, by eh, bylo, eh, byli zapojeni střadatelé a to by byla katastrofa pro některé země. Potom je tam skvělý návrh k vyrovnání těch dopadů na úvěry, ale musíme se snažit, abychom nepreferovali excesivní mm, likviditu. Spousta střadatelů se ráda koupí něco v 50 a 70 víme, že jsou, eh, že budou 4-5 eh, hlavních aktérů, kteří za to budou mít eh, nesmírné zisky. Musíme se snažit, aby banky nemusely být nuceny trpět obrovskými ztrátami. Samozřejmě u těch eh, produktů s eh, vysokou úrovní eh, záruk, jako jsou penze a tak dále, je třeba to, toto poskytnout. A jen jsem si jistý, že budeme schopni hledat s dalšími poslanci tady to řešení pro drobné investory. Pokud je o infrastrukturu, tak ty eh, požadavky jsou eh, snižovány, ale musíme eh, se postarat o to, abychom měli investice do reálné udržitelné infrastruktury. Neměli bychom používat ten reálný systém, proto abychom investovali do uhlí, abych tak řekl. Poslední politika odměňování. Tam je určitě důležité implementovat jasná pravidla k platům manažerů. Musíme řešit eh, otázku bonusu a morálního dopadu a těch obrovských manažerských platů. Já si myslím, eh, že budoucí zasedání eh, nám umožní zamyslet se nad tím, co myslíme o Vánocích a doufám, že vytvoříme udržitelný návrh. Musíme počkat na předseda byl eh, přeskočen, teda řešení byl přerušen. My opravdu musíme eh, skončit. Eh. Mám tady ještě dvě přihlášky do debaty. Pervanč Beres, minutu a půl. That's very nice. I've been here for three hours, so I think I can... To je hezké. Minuta a půl a přitom tady sedíme dohromady tři hodiny. Jsou tady ještě tlumočníci, tak budu hovořit francouzsky. Děkuji zpravodajovi, je to fajn mít Eh, takovýhle eh, dokument, ale zároveň si uvědomme, že eh, stav v členských státech je to, co je tou startovní čarou. A pak je tady na druhé straně to, co je uděláno na unijní úrovni, bankovní dohled, bankovní unie, a pak jde o to, jak se ten evropský vyjednavač eh, bude eh, pohybovat v tom mezinárodním vyjednávání. Já jsem byla eh, velice překvapena, když jsem se dočetla, že v G20 v oblasti pojišťovnictví došlo k dohodě v tom smyslu, že už se tady nebudou vlastně podle velik Eh, podle velikosti eh, těch eh, firm, těch pojišťoven dělat, analýz, dělat analýzy rizik, ale podle typu těch rizik, ne podle velikosti těch institucí, což je zcela zásadní změna takže my chceme anticipovat, ale zároveň e, tím naše firmy, naše e, instituce vystavujeme e, větší rizikum, větší, budou více, více odhalené ohledně té přiměřenosti prostě nemůžeme najednou eh, říkat jako Gigold, že už eh, nechceme eh, národní přiměřenost a mít tady prostě úplně odlišné režimy podle bankovních uspořádání v tom kterém státu k infrastrukturám a remuneraci, tady také musíme najít společný jazyk, protože ono to teda není součástí původních návrhů komise, je to součástí vašich návrhů, pane zpravodaji, ty jsou velmi užitečné a měli bychom se eh, od nich odrazit. Ten návrh je velice bohatý, a pak je tady řada dalších otázek, vyberu jenom rizika trhu. Víme, že tady je určitá legislativa, která se připravuje a myslím, že by bylo neúplně dobré, spíše kontraproduktivní anticipovat eh, prostě eh, re, už uplatňování norem, které ještě nejsou úplně dokončeny, kde budeme muset teprve čekat na to, co komise předloží. Takže už teď děkuji za vaši práci a předpokládám, že ji máte ještě hodně před sebou. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat zpravodaji za tento velký objem práce, který už uh, kterou už vykonal. A mám několik připomínek ohledně těch výjimek kapitálu a hotovosti pro filiálky přeshraničních zařízení, tak tady myslím, že můžeme jít nad rámec toho, co navrhuje zpravodaj, abychom eh, nešli proti rozvoji bankovní činnosti eh, přeshraničního typu. Eh, ohledně aspektů přiměřenosti, já si myslím, že tady se musíme soustředit především na eh, to výkaznictví a každopádně se domnívám, že musíme být velice obezřetní, abychom zajistili, aby eh, přiměřenost nevytvářela fragmentaci a ještě realizaci těch eh, bazilejských norem a FSB, eh, tak tady eh, bychom měli být velice opatrní a ne vlastně své banky uvádět do nepříznivé konkurence, myslím teď na pákový efekt NSFR a TILAK a ještě k rizikům na trhu. Myslím, jak už to tady bylo řečeno kolegyní před pár minutami, je důležité příliš eh, rychle nepostupovat ku předu. V některých věcech bazilijský výbor minulý týden také zdůraznil, že ještě v těchto věcech bude jednat. Takže to je všechno. Předseda, děkuji. Bohužel nemáme čas vyslechnout komisi. Eh, už teď vlastně přicházíme o tlumočení, takže už jenom pan kolega zpravodaj. Zvládneme to na jiné zkuzi. Ano, já budu velmi stručný. Milí kolegové, milé kolegyně, nejprve na adresu pana Gigolda, že jsem se tomu věnoval tak dlouho. To souvisí s tím, že dneska tady nemáme konfrontativní diskuzi. Eh, Zazněla celá řada věcí a ty věci, které byly zmíněny kriticky, jsou věci nové. Můžeme se rozhodnout, že půjdeme tím či oním směrem, ale já jsem tady pocitoval velmi silnou konstruktivní vůli, což je velmi dobře. Eh, jsem rád, když vidím, že v mnoha věcech máme již dnes schodu, já, až dorazí pozměňovací návrhy, je nejprve zpracuji na pracovní úrovni, podívají se na to asistenti a my sami a budeme se snažit najít koncenzuální řešení, ať už bude jakékoliv. Myslím si eh, po dojmu, který jsem získal z dnešní zkouře, že to bude možné. A nyní tady velmi stručně k těm jednotlivým obsahovým záležitostem. protože v některých věcech už si musíme zadat základní směr. Je pravda, že tu jsou rozdíly. Klimatická rizika, zelené financování, podpor... Ano, klimatická rizika je potřeba ohodnotit sociální podniky, které jsou zvýhodněny, zelená aktiva, která jsou zvýhodněna. U těchto bodů, a to vám řeknu naprosto jasné, jasně, Eh, nám nejde zase o to, jestli je to riziko menší nebo ne. Eh, to je ten základní politický signál, který v tom je. Je to podobné s eh, infrastrukturou. I tady je tedy jednoznačný politický signál, jasně dáváme najevo, co chceme zvýhodnit. A to je přesně to zelené financování. Prosvítalo to i v jiných komentářích. Ano, máte pravdu v tom, že je potřeba, aby tedy zákazníci měli k dispozici vhodnější, výhodnější úvěry. Například eh, v oblasti nemovitostí je potřeba ty úvěry také takto koncipovat, protože to budou potřebovat všechny domácnosti. Já si myslím, že bychom i tady takovéto oblasti zkrátka zvýhodnit měli z finančního hlediska. To znamená, že eh, Eh, to je určitě dobrý podnět. My jsme řekli, že tedy můžeme zvýhodnit ty úvěry, které jsou méně rizikové, například ty, ten italský eh, typ úvěrů zajištěných platy. U bank tady v podstatě nejsou žádné úvěry, které by nebyly spláceny a zákazník navíc ještě dostane úroky. To znamená, že takovýto typ zvýhodňování úvěru je dobrý a e, my se budeme snažit to tam zapracovat. Děkuji za konstruktivní diskuzi. Mnoha konkrétním bodům se v tuto chvíli už nemůžeme e, věnovat, ale Myslím si, že jakmile tady budeme mít k dispozici pozměňovací návrhy, tak je začneme probírat na pracovní úrovni, ale také tady potom na zasedání ekonu. A doufám, že celé to téma uzavřeme dříve než rada. Děkuji. A děkuji také stínovým zpravodajům za dosavadní výtečnou spolupráci. A děkuji také tlumočníkům za jejich pružnost jen velmi stručně. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů eh, vyprší 25. ledna. Eh, CRR, CRD a 24. ledna eh, pro SRMR 21. a 22. února budeme probírat pozměňovací návrhy. Děkuji vám a příští schůze se koná 11. ledna v 9 hodin a já vám tedy tímto přeji krásné Vánoce a vše dobré do nového roku.